Nedostali jsme žádnou otázku na komisi pro toto zasedání. Eh, dostali jsme se totiž k bodu otázky na komisi eh, a jestliže nejsou žádné otázky na komisi, tak rovnou přejdu eh, k návrhu zprávy dopady světové finanční a hospodářské krize na rozvojové země a na rozvojovou spolupráci. Výměna názorů Spravodaj eh, pan Guerrero Salom. Děkuji vám, pane předsedo. Na předchozím zasedání před tímto výborem eh, měl jsem tu příležitost, že jsem předložil hlavní směry, eh, které jsem chtěl v této zprávě dále rozvíjet. A dnes se předkládám návrh textu, návrh zprávy. Řečníkovi se vypnul mikrofon. Ano, já tedy začnu znovu, že řeknu, že jsem již na předchozím jednání výboru předložila hlavní směry, které chci dále rozvíjet v této zprávě a dnes vám předkládám návrh zprávy o dopadech hospodářské a finanční krize na rozvojové země. Chtěl bych začít tím, že uvedu, eh, co vlastně ovlivňuje eh, celou tuto zprávu je to ten fakt, že v současné době se nacházíme v krizi v rozvojové oblasti, která je důsledkem světové finanční a hospodářské krize, která začala koncem eh, roku 2007. Ale kromě tohoto samotného konstatování eh, zpráva také podtrhuje, že před rokem 2007 byla v krizi samotná rozvojová politika. Proč byla v krizi? Protože i přesto, že eh, rozvojové země rostly, přestože rostla i rozvojová pomoc, přestože došlo k některým významným úspěchům eh, v některých zemích, přesto se, jsme se vzdalovali a nikoli přibližovali naplnění cílů milénia. V roce 2007, ještě předtím, než začala finanční krize, byli jsme vzdálenější od cílů milénia, než jak jsme měli být podle plánů k tomuto datu. Zpráva tedy má dvojí perspektivu jaká opatření je třeba přijmout, aby se mohly vyřešit problémy, které jsou důsledkem krize, jaká okamžitá opatření je třeba přijmout a za druhé, jaké inovace je třeba eh, přinést, aby bylo možné změnit rozvojovou politiku a dosáhnout eh, ve střednědobém výhledu naplnění našich cílů poté, eh, co se překoná hospodářská krize, se kterou nyní bojujeme. Střednědobý výhled rozvojových eh, aktivit vyžaduje inovace. Vyžaduje inovace v řadě oblastí. Vyžaduje nové zdroje financování rozvoje, vyžaduje účinnější řízení rozvojové politiky, vyžaduje demokratičtější zastoupení finančních institucí na mezinárodní úrovni. A zde je rozvojovým zemím třeba dát větší prostor, než jak je tomu doposud. Je také zapotřebí větší odpovědnosti a větší autonomie v zemích, které dostávají rozvojovou pomoc. Je také zapotřebí větší účasti občanské společnosti a je zapotřebí lepší spolupráce mezi Um, soukromými iniciativami a veřejnoprávními orgány. Je zapotřebí tady více iniciativy od společnosti, od podniků, od soukromých subjektů, které mohou přinést větší dynamiku rozvojové politice. Zpráva, jejíž návrh vám předkládám, E, obsahuje také opatření naléhavého typu, okamžitá opatření a e, také další opatření ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, aby bylo možné dosáhnout těch cílů, o kterých jsem se zmínil v oblasti rozvojové politiky. Jak e, víte, jak ví komise, jak ví rada, jak ví členové parlamentu, Existují naléhavé problémy, které je třeba řešit eh, v oblasti nynější hospodářské krize. Nacházíme se v situaci eh, negativního růstu, nedostatečného růstu, také v situaci eh, problémů v oblasti surovin, což dopadá na země, které suroviny vyvážejí a Rozvojové země trpí obchodními restrikcemi a politikou protekcionismu a to jim přináší prakticky neřešitelný problém eh, z hlediska přístupu eh, k finančním zdrojům. Eh, dostávají také méně peněz, které jim posílají eh, přistěhovalci v rozvojovém světě, kteří odešli z jejich zemí. Eh, totiž toto zasílání peněz bylo velkým zdrojem peněz a tím pádem vzniká větší zadluženost, která ohrožuje budoucí rozvoj a současně také dostávají menší objem rozvojové pomoci ze zahraničí. Toto všechno Toto všechno si vyžaduje přijmout eh, naléhavá opatření. Jak už jsem řekl dříve, existuje také střednědobý výhled, který vyžaduje inovace, o kterých jsem hovořil. Zpráva, kterou máte všichni k dispozici ve všech oficiálních jazycích, tato zpráva tedy obsahuje některé návrhy z nichž některé bych rád stručně připomenul. Eh, ale nebudu to probírat podrobně, protože bych chtěl dát možnost ještě, aby vystoupila komise, rada a pak poslanci. Eh, zpráva volá po posílení závazků naplnit cíle milénia. A to na podzim roku 2010, eh, kdy na schromáždění OSN musíme posoudit, čeho bylo z cílu milénia dosaženo. A současně to bude příležitost také vyjádřit závazky, které by měly být naplněny do roku 2015. Nemůžeme Nemůžeme prostě to vzdát, nemůžeme hodit flintu do žita a říci, že eh, cíle milénia eh, nejsou dosažitelné, když máme ještě k dispozici pět let k jejich dosažení. Zpráva dále také uvádí, že členské státy EU a samotné instituce EU eh, musí splnit své závazky aby 0,6 HDP v roce 2000 a 0,7 HDP v roce 2010 byly věnovány na rozvojovou pomoc. Čili my sami se musíme zavázat, že splníme závazky, které jsme sami dobrovolně na sebe vzali. A e, samozřejmě můžeme také vyzývat světové organizace a další státy, aby i oni naplnili své závazky. Zpráva také hovoří o nutnosti hledat nové dodatečné zdroje. Eh, uvádí také, že je třeba požadovat od finančních institucí na mezinárodní úrovni, tedy Mezinárodního měnového fondu a od Světové banky, aby rychle rozvojovým zemím půjčili peníze, aby ty, ty, ty peníze byly skutečně k dispozici. Za poslední dva roky byla celá řada příslibů půjček, ale ve skutečnosti eh, tyto finanční prostředky do rozvojových zemí nedorazily. Uh, tady je třeba dávat velký pozor, protože tento typ eh, půjček ještě více zadlužuje rozvojové země a do budoucna bude velmi obtížné naplnit eh, cíle kvůli této zadluženosti. Pokud je o nové zdroje financování, zpráva propaguje eh, zavedení eh, určitého poplatku z mezinárodních finančních transakcí. Ne jen proto, aby fungoval finanční systém, aby se získala určitá část těch peněz, které finanční systém eh, vlil do bank, aby zachránil banky z jejich problémů. Nejen proto, aby se získaly určité peníze z tohoto, ale aby také bylo možné věnovat více eh, procent na rozvojovou pomoc. Zpráva dále také navrhuje, aby existovalo moratorium na splácení dluhu Rozvojové země, které eh, v současné době se zadlužují, což je důsledkem jejich problémů, eh, by měly mít moratorium alespoň tříleté. Tříleté moratorium na splácení dluhů, které nyní eh, jim vznikají. A dále zpráva také navrhuje určitý poplatek či určitou daň z oblasti životního prostředí a to z oblasti dopravy. Některé země již v této době dobrovolně eh, takovéto mm, daně aplikují nebo poplatky aplikují. Do budoucna by to mohl být eh, dobrý nástroj, jak bojovat eh, proti klimatickým změnám a současně jak získat nové zdroje určené pro rozvojovou pomoc. Zpráva navrhuje, aby země Eh, ze kterých odchází peníze, které domů posílají přistěhovalci, eh, aby tedy eh, bylo učiněno něco s, tím, s těmi poplatky, které musí přistěhovalci platit za své zasílání peněz, aby tedy ti, kteří pak tyto peníze dostávají, nemuseli z nich platit daně. V roce 2009 je tedy návrh na snížení těchto poplatků, které se nyní eh, týkají těchto převodů peněz. A konečně zpráva obzvláště zdůrazňuje eh, iniciativu eh, veřejno-soukromou. Eh, iniciativy soukromých podniků, soukromých subjektů v oblasti eh, rozvojové politiky je eh, velice důležitá. Jde totiž o přímé investice do rozvojových zemí. Jde o přenos technologií, přenos know-how, hm, aby to, čemu dnes říkáme aid for trade, aby se to stalo ještě významnější do budoucna. Zpráva eh, chce eh, také v dalším cyklu eh, dlouhá zdůraznit přístup, který nebude obchodně restriktivní vůči rozvojovým zemím. Dohody o hospodářském předružení musí být skutečně nástrojem Eh, pro další rozvoj a to po roce i během roku 2010 vyžaduje rychlé projednání. Dále zpráva se vyslovuje proti daňovým rájům je také prioritou španělského eh, předsednictví, které začne zhruba za dva týdny, věnovat se otázce daňových rájů. Zpráva tedy požaduje nebo žádá komisi a radu, aby stanovili přísnější eh, kritéria, náročnější kritéria, pokud jde o transparentnost eh, fiskálních rájů, než jsou Eh, kritéria, která nyní aplikují investiční banky nebo OECD. A také by OECD a investiční banky měly zvážit přístup, přísnější přístup eh, k těmto kritériím, eh, které se týkají finančních přesunů obecně vzato a především pokud jde o přesuny finančních prostředků do takzvaných daňových rájů. Mhm, zpráva také uvádí, eh, že je nutné, aby postupně, ale neustále nadnárodní společnosti byly transparentní z hlediska svých příjmů, z hlediska eh, fiskálního v jednotlivých eh, zemích. A nikoli pouze v jakýchsi globálních svých číslech, které jsou pak velice málo transparentní a velice těžko kontrolovatelné. Zpráva také vyžaduje od Evropské investiční banky, aby ve svých aktivitách brala v úvahu tato kritéria a vyslovuje se také za opatření proti eh, korupci, za transparentnost. Rád bych uvedl, že samozřejmě celý tento soubor akcí má společnou logiku. Není to pouze suma eh, jednotlivých akcí, ale, jak už jsem uvedl předem, je možné to rozdělit do dvou velkých bloků. Za prvé, eh, aktivity, které je třeba provést v roce 2010, jakožto opatření na naléhavé problémy, a pak eh, opatření, které je třeba realizovat, abychom naplnili Eh, cíle, které jsme si stanovili. Chtěl bych uvést, že Evropa, tedy Evropská unie, musí i nadále zůstat v přední línii rozvojové politiky a eh, musí eh, být příkladem dobrých postupů a možná být i příkladem pro druhé, i když slovo příklad pro druhé možná zní příliš moraliza- morálně. Ale rozhodně by eh, Evropská unie měla být eh, určitým příkladem pro ostatní, aby se vydali stejnou cestou. A konečně zpráva eh, také říká, že Evropský parlament a náš rozvojový výbor musí být iniciativním místem, které umožní přikročit k takovýmto transformacím a vykonávat i následnou kontrolu aby se všechny tyto iniciativy skutečně realizovaly. Jakožto zpravodaj u této zprávy jsem otevřen všem námětům, zkušenostem, návrhům, inovacím. A samozřejmě jsem připraven také postupně projednat pozměňovací návrhy, které k této zprávě pravděpodobně předložíte a slibuji, že se budu maximálně snažit postupovat flexibilně a budu se maximálně snažit eh, začlenit vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Uh, thank you very much, Mr. Guerrero Salom. No, děkuji mnohokrát. Vážený kolego, a teď dám slovo zase panu řediteli, aby nám řekl pár slov za komisi. Ano, děkuji. Komise je opravdu velmi ráda, že si mohla vyslechnout informace o této zprávě a plně podporujeme vše, co je tam řečeno. Myslíme si také, že je třeba zdůraznit, že hospodářská a finanční krize bude mít velmi pravděpodobně daleko silnější dopad na obyvatelstvo rozvojových zemí i když bychom zase samozřejmě nechtěli ani minimalizovat její dopad na země rozvinuté. Proto v podstatě tady existuje určitá korelace a chtěl bych připomenout, a řekl to tedy i předkladatel, že na začátku roku, když všechny evropské země začaly zavádět plány na oživení hospodářství, tak komise navrhovala v jednom svém sdělení z 8. dubna, že by se něco podobného mělo udělat i pro rozvojové země. A při jednání G20 se nakonec větší pozornost věnovala zemím již rozvinutým než rozvojovým a to stanovisko se začalo postupně teprve vyvíjet a v průběhu doby měnit. Nicméně tato krize rozhodně bude mít velmi závažný dopad pro rozvojové země. My jsme připravili celou řadu opatření, jak to říkal i zpravodaj. Nebudu to samozřejmě teď probírat dopodrobná, protože to v té zprávě bylo, ale důležitá je reakce rady která jednala velmi kladně vůči těm našim návrhům, ale zároveň tedy je důležité si uvědomit a zdůraznit závazky, pokud jde o pomoc rozvojovou. Je třeba snažit se zachovávat skutečně závazky, které jsme na úrovni Evropské unie přijali. To je bod, na kterém se jednoznačně shodneme se zpravodajem. Mezinárodní finanční instituce také vytvořily celou řadu nových nástrojů, to je pravda. Musíme však konstatovat, že souběžně s těmito novými nástroji eh, je třeba říci, že vlastně neplatí pro ty země, které jsou v nejtěživější situaci v podstatě to dobře tedy funguje pro země, které již eh, začaly eh, svůj rozvoj úspěšně naplňovat, ale ty, které jsou tedy v té poslední kategorii, tam je to opravdu velmi složité. V posledních deseti letech se nám podařilo opravdu snížit zadluženost rozvojových zemí a komise podporuje celou řadu projektů, které teď probíhají s společně tedy eh, s těmi mezinárodními finančními institucemi, aby se podařilo například nově tedy pracovat se zadlužeností. Děkuji opravdu zpravodaji za to, že hovoří tedy o velké pružnosti v souvislosti s vysokou zranitelností. My opravdu s těmi mezinárodními finančními institucemi těsně spolupracujeme a podařilo se nám zajistit vynikající doplňkovost mezi finančními různými zdroji. My skutečně poskytujeme i určité dotace a mohli jsme se opravdu shodnout na seznamu těch zemí, které opravdu nejvíce potřebují takovéto finanční prostředky. A mohu říci, že za několik málo měsíců se nám podařilo opravdu zavést tento nový nástroj, který nám umožnil mobilizovat zdroje rozvojového fondu, které doposud nebyly používány a to již v roce 2009. Jsme v podstatě jedinými poskytovateli finančních prostředků, kdo byl schopen opravdu velmi rychle schopen tyto prostředky uvolnit. A myslíme si, že ten nástroj tedy, který umožňuje velkou pružnost v případě tedy zemí mimořádně postižených, že je to nástroj, který funguje účinně a budeme s ním nadále pracovat i v roce 2010. Pak bych chtěl také podpořit to, co řekl zpravodaj o systémech zdanění v rozvojových zemí. Včera jsme v témže místnosti měli jednání na konferenci, které se zúčastnila i paní Eva Šoli a zdůraznili jsme právě otázku daňových systémů v rozvojových zemích v tom smyslu, že by měly být schopny vybrat větší množství prostředků a to by napomohlo také lepší valorizaci rozvojové pomoci. Abychom tedy dospěli k větší doplňkovosti a tím pádem tedy také větší udržitelnosti i v souvislosti s cíly milénia. čili v oblasti rozvojové pomoci vydáme také sdělení týkající se daňových otázek a rozvoje. To bude v rámci tedy balíčku, který bude připraven na jaře. Bude to tedy téma, kterému budeme věnovat větší ještě význam v našich aktivitách. Předložíme konkrétní návrh, aby se opravdu tento rozměr zohlednil v naší rozvojové pomoci. A chtěli bychom v podstatě ještě určitou drobnou úpravu vzhledem k tomu, že Alokujeme tedy prostředky z rozvojového fondu. Musíme si uvědomit, že tyto prostředky je skutečně třeba tedy mobilizovat, že je třeba to udělat právě teď. A chtěl bych ještě dodat, že rozvojový fond je v podstatě jediný komunitární nástroj, který má ještě určité rezervy další nástroje by už nemohly poskytnout doplňující prostředky v boji proti krizi. To je něco, na co nesmíme zapomínat ani do budoucna, vytvářet určité rezervní mechanismy v našich rozvojových nástrojích. To je velmi důležité. Nemáme žádnou možnost jednat jinak. čili skutečně mobilizovat další prostředky. To bylo tedy v rámci Kotonu a v rámci zemí AKT. Pan předseda, ano, země AKT by v podstatě mohly využít těch rezervních prostředků, ale zhruba jedna třetina obyvatelstva kterých se týká BCR, by v podstatě nedostali žádnou kompenzaci. Čili, jak říkáte, není v podstatě dostatek prostředků v rozpočtu na pomoc Ázii a Latinské Americe? Jde v podstatě o to, že u těch dalších nástrojů, například DCI, neexistují rezervy. Rezervy, které by již nebyly využity. Čili samozřejmě ty nástroje budou využívány, ovšem v tom běžném rozsahu a není možnost to řešit ani nějakými zálohovými platbami. V rámci rozvojového fondu naopak jsme měli poměrně vysoké zdroje, které nebyly již předem účelově vázány a které tedy teď můžeme mobilizovat v této mimořádné situaci. A proto se domníváme, že bychom byli schopni něco udělat teď, ale necháváme si tam ještě i určitou rezervu v rámci rozvojového fondu pro řešení dalších krizových situací. Pane řediteli, říká pan předseda, víte, že země jako Bangladeš, Maledivy a další azijské země rozhodně budou pocitovat velmi rozsáhlý dopad eh, na svou ekonomiku v souvislosti se změnou klimatu. 25 a já budu tedy o tom hovořit ve své zprávě, 25 území Bangladeše bude pokryto e, vodou a 30 milionů osob se bude muset někam přestěhovat, najít si jiné bydliště. Čili nemůžeme v podstatě hovořit pouze o Africe a pouze o Karibiku. Bude skutečně třeba se věnovat také azijským zemím, pokud si chceme i tam uchovat svůj vliv a náš vliv se v současné době velmi tedy snižuje na indickém subkontinentu. Pane předsedo, já nemám skutečnou odpověď, protože uh, ta skutečná odpověď na vaši odpověď se pravděpodobně objeví až po Kodani. Nicméně mohu v tuto chvíli říct, že se snažíme pro EDF i pro jiné nástroje hledat uh, nějakou cestu, jakým způsobem uh, bychom se mohli přeorientovat, bychom se mohli přeorientovat na uh, pomoc při rozvoji. Uvedu vám příklad Nyní eh, tedy provádíme revizi v poločase strategických dokumentů členských států EDF. To znamená, že jsme požádali eh, komisi a členské státy, aby tedy s misemi eh, a s partnerskými zeměmi spolupracovali na tom, aby provedli to hodnocení v poločase a aby se podívali na to, jestli je tady možnost eh, přeorientovat rozvojovou pomoc. Tak, abychom mohli dostat výzvám vyplývajícím ze změny klimatu. To tedy znamená, že se musíme podívat, jestli v naší eh, rozvojové spolupráci je možné provést určité přerozdělení převrstvení, tak abychom zdůraznili eh, změnu klimatu. Možná, že to není úplná odpověď, ale je to určitě odpověď částečná. V Himalájích tají ledovce, to znamená, že dolů teče mnoho vody a bylo řečeno, že přizpůsobení se změny, změně klimatu by mohlo takovýto vývoj urychlit. Tím přizpůsobením bychom se zároveň mohli pokusit splnit rozvojové cíle milénia. Já si nemyslím, že by to bylo buď a nebo, že bychom mohli dosáhnout obojího. Slovo má pan Cashman. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu zpravodaji za jeho práci. Blahopřejmu mu k tomu, jak komplexní přístup zvolil, protože máme co dočinění se skutečně zásadním tématem. Jsem rád, že zmínil i ty daňové ráje a proto tedy velmi vítám přístup španělského předsednictví v tomto ohledu. Jsem velmi rád, že španělské předsednictví přikládá této otázce velký význam. Byla tu zmíněna i otázka plateb. E, tyto platby jsou mnohem vyšší než e, platby v rámci ODA a e, platby přicházející z cílových zemí do zemí původu pomáhají především zemí, ženám. Já pocházím ze Spojeného království, ale i proto si myslím, že bychom měli snížit poplatky související eh, s těmi platbami, které putují ze zemí cílových do zemí eh, původu. musíme si uvědomit, že pouze 1,6 nebo 1,7 peněz, které byly věnovány na boj proti ekonomické krizi, putovaly do rozvojových zemí. Část potom eh, putovala do prahových zemích. Já si myslím, že to je zajímavé. Pokud hovoříme o zemích, které byly dříve rozvojovými zeměmi a nyní jsou to eh, země eh, se středním příjmem. Já jsem byl ku příkladu v Botswaně. To je příklad takovéto země. Musíme si uvědomit, že takováto země má omezený přístup eh, k penězům eh, dárců. To znamená, že bychom se na to měli podívat eh, specificky, speciálně eh, Botswana jistě není jediným příkladem takovéto země. Musíme se zamyslet nad tím, jak můžeme bojovat proti AIDS, HIV, jakým způsobem můžeme využít pomoci. Nejslabší rozvojové země a ty o ně, e, rozvojové země, které jsou na tom o něco lépe, ty jsou dostatečně pokryty, ale země, které již překročily určitou hranici, země, které jsou na tom o něco lépe, tak ty se nacházejí e, ve zvláštní situaci. E, nejsou pokryty Myslím si, že bychom měli dodržet ty závazky, které jsme přijali v souvislosti s ODA. Nemůžeme říci, že jsme zkrátka v krizi a že si proto musíme utáhnout opasek. 0,7 eh, procent eh, hrubého národního produktu, to je závazek, který eh, jsme přijali. Pro nás, pro všechny to e, bude těžké. Musím říci, že přece nejde o konkrétní částku, jde o procento. E, to říkám na adresu zemí, které s tím mají problém. Já jsem nestudoval ekonomii, ale pokud byste chtěli, abych vám e, přednesl krátkou řeč na toto téma, tak eh, se můžeme setkat později, nicméně za to budete muset zaplatit. Setkáme se zde anebo v mé kanceláře. kanceláři. A nyní mi dovolte se ještě vyjádřit k tomu přístupu, který zvolil pan předseda. Dramatické dopady e, ekonomické krize nebudou citelné pouze v budoucnosti, protože je pocitujeme již nyní. Doporučení, která formulujete ve své zprávě a přístup, mm, který zvolila komise, eh, je to je proto velmi žádoucí. Ještě jednou se dovolím vrátit k Marxovi a k jeho filozofii rezerv. Já si myslím, že ty rezervy musíme zachovat, protože je potřebujeme. Nemůžeme jednoduše říci, že eh, ty peníze nedostaneme, protože jsou to rezervy. Myslím si, že eh, někdy ty rezervy zkrátka rozpustit musíme. My i v našich vlastních zemích rozpouštíme rezervy. I my máme svůj vlastní eh, rozpočet. Proto bychom se v této souvislosti měli chovat stejně. Jinak by se mohlo stát, že bychom se označovali za Evropskou marxistickou unii. Děkuji. Děkuji. Rádi bychom poděkovali panu zpravodaji za práci, kterou odvedl na této zpráce. Já si myslím, že tady není mnoho eh, toho, co by mohlo být doplněno. Ráda bych se vyjádřila k té procentní sazbě, o které tu byla řeč. Eh, je to nebezpečí, že částky, ze kterých eh, je to odvazováno, budou nižší v důsledku finanční krize. A já osobně vidím problém s tím, že bychom měli převádět peníze z hlavního rozpočtu do rezervy. Já si myslím, že s tím by měla být spojena určitá zvláštní staha, takže mně tento přístup připadá být trochu zvláštní. Dovolte mi, abych k tomu doplnila ještě jednu věc. Klimatická krize je skutečně daleko sáhlá. To znamená, že na její překonání budeme potřebovat více peněz. Stále častěji Eh, slyšíme, že všichni máme stejné podmínky, že tu máme ODA a další prostředky. K tomu, k tomu můžu říci jenom to, že to nepovažuji za správné. Byla tu zmíněna ještě jedna metoda, která stanovuje procentní sazbu 0,6 pro africké země. Je to 0,6 peněz, které sem putují z Evropské unie. A e, my si musíme uvědomit, že strukturální podmínky často souvisí s tím nastavením podmínek. My potřebujeme strukturální podmínky, strukturální reformy, tak aby se tyto země vůbec mohly dostat k penězům, které e, jsou pro ně určeny. A v této souvislosti hraje důležitou roli také centrální banka. Nedávno například věci řekli, že Jedno procento plánů eh, na hospodářskou obnovu, eh, které jsou eh, vyčleněny tedy v rozvinutých zemích, mohou být mm, převedeny do zemí rozvojových, tak abychom v těchto rozvojových zemích zmírnili dopady ekonomické krize. To by také byla cesta. V každém případě velmi vítáme tuto zprávu a děkujeme za ní. Chce se k tomu vyjádřit komise? Pane zpravodaji, Pane Salom, chcete k tomu něco říct na závěr? Jenom velice stručně chci poděkovat za všechny reakce na tento návrh zprávy. A velice stručně bych chtěla říci, že za prvé uznáváme, že původní eh, Původní inspirace byla ze zprávy komise eh, z jara Eh, což je vynikající zpráva, která mě inspirovala v celé řadě těch zaměření eh, zprávy, kterou jsem pak dále zpracovávala, rozvíjela. Takže děkuji za to komisi. Komise eh, nás varovala, že reakce rady nebyla tehdy příliš příznivá a Eh, také nás upozornila, že v nejbližší době reakce rady k tomu nemusí být eh, úplně eh, ideální. Já nechci projevovat nějaký, nějaké vlastenectví, ale chci říci, že za španělského předsednictví v radě si dovedu představit, že rada přece jen bude mnohem příznivěji nakloněna. Neříkám, že souhlasí úplně, bude souhlasit úplně se vším, co se navrhuje nebo co se předkládá, ale že přece jenom tady bude eh, příznivý okamžik. Zpráva komise o cílech milénia, která bude k dispozici na jaře, je eh, určitě velice důležitým zdrojem pro naši další práci. Během španělského předsednictví se bude zpracovávat evropská pozice pro valné schromáždění OSN na podzim 2010, které bude právě zkoumat, jak se naplnily cíle milénia. A proto velice netrpělivě budeme čekat na tuto zprávu komise. Pokud je o to, co řekl Michael Cashman, chtěl bych říct dvě věci. Ano, skutečně ty převody eh, do zemí původu jsou pro tyto země velice eh, důležité. 25 příjmu těchto zemí pochází z těchto převodů od jejich krajanů. To je, to je velice velký podíl a proto je tak velice důležitá otázka těchto převodů. A Michael Cashman i uh, pan kolega Keller. Chtěl bych vám říci, že s velkou radostí do zprávy uh, zapracuji otázku, že samozřejmě nemůžeme upadnout do té pasti eh, procenta v době krize. Mohlo by se stát, že když uchováme stejné eh, procento nebo dokonce i zvýšíme toto procento, kvůli krizi se celkový skutečný objem prostředků může snížit. Čili já bych chtěl apelovat na jednotlivé země, aby nejenom respektovali procento, ale aby v těch absolutních číslech respektovali ten závazek příspěvku do rozvojové politiky. A konečně pokud jde o náš boj s klimatickými změnami, prostředky, které budeme věnovat na podporu rozvojových zemí, aby mohly čelit klimatickým změnám, tyto prostředky samozřejmě nemohou být vzaty z té kapitoly eh, rozvojové pomoci. Musí to být dodatečné prostředky, prostředky navíc. Já jsem už eh, eh, jednou řekl, že eh, předseda španělské vlády navrhl na zasedání OSN, aby se vytvořil nový fond boje proti klimatickým změnám, který by sloužil alespoň jako prostředek přenosu technologií, které by umožňovaly rozvojovým zemím bojovat proti klimatickým změnám a jejich důsledkům. A různé názory, které tady zazněly, přesně odpovídají tomu, jak je i zaměřená má zpráva. A já všem děkuji, děkuji komisi, děkuji dalším kolegům z parlamentu a ujišťuji vás, že budu náležitě se zabývat všemi pozměňovacími návrhy a jsem připraven na tomto tématu dále intenzivně pracovat. Děkuji. Now, the report will be voted. Takže o zprávě se bude hlasovat 1. března 2010 a do 7. února 18 hodin večer Můžeme předkládat pozměňovací eh, návrhy k této zprávě. A teď eh, přejdeme k bodu 10. Eh, to je Návštěva, eh, návštěva Bangladeše, která proběhla před dvěma týdny, společná pro rozvojový výbor a eh, delegaci pro Ázii, Já jsem eh, sám vedl tuto delegaci a když dovolíte, tak já předložím tuto zprávu já sám a tato z tohoto místa předsedy. Delegation took place from the 31st of October to the 3rd of November. Ano, 3. října až do pozdějšího data se tedy vydala skupina do Daky a účastnila se celá řada členů našeho výboru a delegace pro Jižní Afriku. V podstatě otázka se týkala dopadů klimatických změn na tuto oblast, zejména v souvislosti se zvyšováním hladiny vod. Otázka zněla, jak tedy bojovat proti dopadu klimatických změn, jak lépe koordinovat a vyhodnotit výsledky, kterých jsme doposud dosáhli. Kromě klimatických změn a rozvojové pomoci EU se také hovořilo o politické situaci v zemi. Také se konalo jednání s novým výborem pro lidská práva. Setkali jsme se s předsedou vlády, ministrem zahraničních věcí, předsedou parlamentu, ministrem pro životní prostředí, zemědělství, řízení katastrof, zástupci opozice a se všemi tedy eh, pracovníky, kteří působí v misi EU. Dále jsme se setkali také s pracovníky OSN, s poskytovateli finančních prostředků. Navštívili jsme dvě místa, kde se odehrávají projekty financované EU. A bylo to opravdu pro nás velmi poučné. Hlavní závěry z naší návštěvy jsou tyto je nesmírně naléhavé jednat okamžitě. Je třeba, aby byla okamžitě přijata opatření pro přizpůsobení klimatickým změnám, to znamená uvolnit další finanční prostředky. Jinak skutečně dojde k velikému migračnímu pohybu milionů lidí, kteří budou skutečně hledat útočiště, což bude samozřejmě nesmírnou zátěží pro rozvojové i již rozvinuté země. Pokud se všechny tedy tyto osoby začnou opravdu přemístěvat, začne s tím být spojen eh, problém v rámci tedy regionu indického subkontinentu, mohlo by dojít skutečně i k nějakým větším nepokojům a ti, kteří mají samozřejmě příbuzné, již eh, v Evropě budou usilovat o to moci odcestovat do Evropy, zejména do Spojeného království. Mohlo by se jednat o 20 milionů lidí, kteří by chtěli se dostat na naše území a já si nejsem jist, že jsme schopni a připraveni je zde přijmout. Takže je skutečně třeba poskytnout rozsáhlou pomoc Bangladeši, další tedy financování v rámci kodaňské konference, která teď probíhá. Bangladeš musí tedy reagovat na výzvy spojené s klimatickými změnami. 100 milionů dolarů v podstatě již bylo použito v rámci bangladešského rozpočtu na řešení vývoje této situace. Nicméně tedy Bangladeš by chtěl žádat asi o 10 miliard dolarů okamžitých eh, finančních prostředků, zejména proto, aby se pokusil pomoci vesnicím, které trpí a budou trpět zvyšováním hladiny vody pro případné tedy svedení těch toků do jiných koryt a pro další pro další tedy možnosti, jako je vybagrování nových koryt těchto řek. Čili to všechno by mělo být eh, financováno na základě tedy pomoci OSN PNUD. Eh, v zásadě asi o metr a půl již tedy byly zvednuty některé oblasti nad hladinu eh, vodních toků a tento projekt eh, trval tři měsíce. Sami vesničané eh, byli v podstatě schopni přivést tedy zeminu a celkové náklady na tuto akci 6 tisíc euro. čili ta vesnice, která byla pravidelně obětí záplav, by už neměla záplavami trpět. A díky tomu, že vyzvedli domy do větší výše, mohli by v podstatě samozřejmě zajišťovat i lepší, tedy třeba chovatelskou činnost a zajištit si v oblasti zemědělství větší soběstačnost díky právě chovu různých hospodářských zvířat. A já jsem skutečně byl velmi překvapen tím vším, co jsme tam viděli. I kolegové, eh, kteří zjistili, za jak malých nákladů se podařilo tyto věci pořídit. Asi 30 tisíc vesnic by tedy se mohlo zvednout eh, do této stejné výše a pokud tedy tři akrypůdy vyšly na 6 tisíc eur, tak si představte, co by se dalo udělat se 180 miliony eur. Jak by se dalo pomoci těmto 30 tisícům vesnic, které to opravdu potřebují. Předseda vlády také hovořil o tom bagrování, protože samozřejmě si musíme uvědomit, že se zvyšují hladiny řek v souvislosti s táním ledovců na Himalájích. Takže by se v podstatě zase ty vybagrované eh, kubíky zeminy daly použít právě na zvyšování té nadmorské výšky, ve které se budou tedy vlastně nacházet nově tyto vesnice a vláda si činí jisté obavy pokud jde tedy o ty rychle se rozvějící záplavy. Já jsem se sešel se zástupci Pakistánu, Bangladeše, Nepálu, Číny. Pozval jsem také velvyslance z Butanu, který bohužel se nemohl dostavit, protože jedna věc je tady zcela zřetelná. Ty ledovce himalajské, které se tedy v podstatě teď začínají rozpouštět a všechny tedy ty vodní toky, které se začínají v této souvislosti zvyšovat. To všechno dospívá do určité situace, kdy asi 1,3 miliard osob mají v podstatě už zase na druhou stranu jenom velmi málo vody pro to, aby mohli tedy zavlažovat eh, pole a aby měli také pitnou vodu pro sebe. Ty ledovce skutečně tají třikrát rychleji, než taje led na severním pólu. A navíc půjde také o určité eh, účinky lidského působení. Vážení kolegové, musíme si uvědomit, že ty ledovce netají jenom v důsledku klimatických změn a oteplování klimatu, ale je tady ještě další problém, a to je tedy eh, uhlík a saze, které pocházejí ze spalování dřeva eh, v Indii, Bangladeši a jiných zemích. Čili tyto saze pocházejí také z elektrických eh, stanic, z elektráren a pokrývají ledovce a vzhledem k tomu, že ta černá barva, která je tam osazena, pohlcuje tedy sluneční paprsky, tak už vlastně nedochází k tomu zpětnému odrazovému efektu bílých ploch. A jde to nesmírně rychle a pokud se nám nepodaří zastavit tedy tyto emise eh, uhlíku v podobě sazí, budou ty ledovce tát ještě mnohem rychleji. Tato otázka tento problém, který se dotýká 1 miliardy 300 milionů lidí v Ázii, se v podstatě nijak neobjevil v Kodani. Hovoří se o emisích, ale nehovoří se o tomto specifickém problému. Je to opravdu velmi eh, ojedinělá situace. Evropská unie zde může sehrát úlohu určité vůdčí síly abychom pomohli těmto zemím, aby eh, opravdu odstranili znečištění vycházející z těchto emisí. Mnoho obyvatelů Bangladeše skutečně si přeje moci tyto věci řešit samostatně. Chtějí se tedy chopit eh, vlády nad těmito věcmi a chtějí skutečně eh, těmto katastrofám předcházet neobracejí se na nás, abychom jim nějaké projekty sepsali. Oni si ty projekty jsou schopni připravit sami, ale potřebují finanční pomoc na to, aby mohli nakoupit nezbytné prostředky, nezbytné nástroje, které jim umožní eh, tento program adaptační opravdu zajistit. Je tady skutečně třeba eh, řešit tedy otázku ledovců v Himaláji. Číňané v podstatě chtějí tedy vytvořit v oblasti Brahmaputra opravdu velkou retenční nádrž. My se snažíme zde působit, aby zde nedošlo ke konfliktu Já sám jsem eh, mohl konstatovat, že jsme se tomuto regionu opravdu dlouho nevěnovali, že jsme se víc věnovali Jižní Americe nebo AKT, ale v eh, této oblasti opravdu žije velmi vysoké procento světového obyvatelstva a je proto třeba jednat okamžitě, protože jinak budeme tedy mít nad hlavami byč velkých migrací. Samozřejmě bude třeba dělat ještě něco navíc a já nechci eh, zabíhat do zbytečných podrobností, ale spíše bych požádal kolegy, aby teď tedy mě doplnili, pokud jsem na něco zapomněl. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval panu předsedovi za to, jakým elegantním a produktivním způsobem vedl naší delegaci. Shodli jsme se na tom, že eh, správně vedl naši delegaci a že dobře reprodukoval všechny věci. Já bych rád vyzdvihl čtyři věci. Na doplnění toho, co právě řekl pan předseda. Myslím si, že by bylo dobré vzít v úvahu určitá e, čísla z tohoto, e, z tohoto regionu. Pan e, Devi hovořil o tom, že 20 milionů lidí by u nás mohlo hledat útočiště v důsledku klimatických změn příštích desetiletích. Zkuste si to představit. To je skutečně velké číslo. Předtím nemůžeme zavírat oči. 20 eh, plochy těchto zemí nebo této země může zmizet při eh, navýšení hladiny moří o 0,8 metru. Většina eh, obyvatel těchto zemí je mladších 15 let a 30 obyvatel nemá dostatečný přísun kalorií. To znamená, že tito lidé jsou podvyživení. Pokud vezmeme v úvahu ty, tato čísla, a musím říci, že my jsme o nich diskutovali i se zástupcem komise a se, s panem velvyslancem, tak dospějeme k tomu, že e, musíme učinit jasnou akci, tak aby bylo jasné všem, co Bangladeš čeká, jaká je budoucnost této země. Myslím si, že tato čísla by měla být mnohem více zveřejňována. Jejich propagace nebo zveřejňování musí být efektivní. A kromě toho si myslím, že e, jejich zveřejňování musí probíhat taktickým způsobem. Druhá věc. Pan Devi řekl, že po odletu z Bangladeše jsme pocitovali určitou naději, protože tu jsou jisté mikroprojekty, které vedou k tomu, že místní obyvatelstvo je upozorňováno na určité věci a dochází tady k jakési eh, civilní obraně. A to vesnické obyvatelstvo se tedy drží této civilní obrany a po posledním cyklonu v důsledku, nebo díky tomu bylo mnohem méně obětí. Třetí věc. Bangladeš patří k zemím, které mají nebo Bangladeš má třetí nejpočetnější skupinu muslimského obyvatelstva na světě a některé e, stereotypy ve veřejné mínění musíme vzít v úvahu, například to, že islám je neslučitelný s dobrou demokracií, nebo že islám je neslučitelný s řádnou rolí ženy v politice. Musím říci, že v je demokracie poměrně křehká, nicméně se postupně usazuje a upevňuje. A byť jsou tu určité protiklady a rozpory, tak si myslím, že se této demokracii daří se upevnit, stabilizovat a musím říci, že máme co dočinění s prvními náznaky skutečné plurality. Paní premiérka není pouze žena, ale nebo řekl bych to takto. Eh, ženy nejsou pouze na postu premiérky, ale také jinde na různých ministerstvech. A já si myslím, že to jsou ty pozitivní signály, které bychom měli vyzdvihnout, tak aby bylo zřejmé, že celá řada předsudků, které máme, zkrátka nesedí. A další téma, které pan předseda Devi nezmínil úplně do hloubky, ale je to tak, že eh, v Bangladeši jsou k dispozici čísla, která hovoří o tom, že, eh, že brzy bude zhruba polovina obyvatel bydlet ve městech. Já jsem žil v tomto regionu eh, dva roky mezi Afghánistánem a Pakistánem a musím říci, že žít v Dhace to je velký zážitek, protože tam vládne absolutní chaos. Je to město, které je přehuštěné, přelidněné. Eh, hemží se to tam lidmi natolik, že máte strach. Kromě toho tu existuje šedá ekonomika, která je všudy přítomná, kterou každý vidí. V podstatě eh, představuje 70 ekonomické činnosti v tomto městě. Ne, nefungují tu žádné služby, neexistuje žádné, žádný urbanismus, žádné městské plánování, žádné polikliniky přinejmenším takové, které by byly dostatečné, na dostatečné úrovni. A myslím si, že mezinárodní poleč, společenství si toho při koncepci své rozvojové pomoci ještě není vědomo. My eh, hovoříme o různých aspektech té rozvojové pomoci, ale jisté věci nám stále unikají. Já jsem to eh, produkoval, nebo reprodukoval také mm, před velvyslanci. Myslím si, že tady chybí skutečná spolupráce v urbání oblasti, v oblasti měst. Protože to, co jsem řekl, ta poznámka platí i pro jiná města v této oblasti. Tady žijí miliony, miliardy lidí a Evropská unie nebo Evropská komise by tady měla pomoci. Měla by nabídnout mikrokredity, mikroúvěry a měla by podporovat městské plánování, tak aby, byly dodáván, tak, aby bylo dodáváno i to drobné vybavení, například do eh, nemocnic nebo do různých jiných sociálních zařízení. Děkuji. Děkuji, vy jste byl také součástí naší delegace. Musím říci, že eh, jsme se dozvěděli mnoho nového a to bychom eh, našim kolegům rádi představili. Pokud nemáte nic dalšího, tak si dovolím postoupit k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, protože brzy eh, k nám přijde pan předseda vlády, pan premiér. V tuto chvíli bych rád požádal pana Kešmena, vedoucího delegace do Botswany, aby nám přednesl svoji zprávu. Děkuji vám, pane předsedo. E, toto je jenom stručná ústní zpráva. E, písemná zpráva bude e, k dispozici v lednu 2010 pro celý výbor. Připomene to členům delegace, jak to všechno vypadalo a také bude informovat ostatní. Můžeme také říci, že Tyto eh, delegace nebo tyto cesty se například v tisku v mé zemi někdy tak trošičku prezentují jako příjemná cesta poslanců někam do teplých krajů, ale ono to ve skutečnosti tak vůbec není, je to opravdu tvrdá práce. Já bych chtěl poděkovat sekretariátu, který nás doprovázel, eh, konkrétně dva členy sekretariátu, kteří také velice intenzivně pracovali během naší cesty pracovali ještě než cesta začala, pracovali ještě po našem návratu, tedy ještě mnohem více než my. Děkuji jim. E, toto jsou členové Filip Kazemáre, já jako vedoucí delegace Judith Gardeny, Frank Engel a Elenesia Kores. Chtěj, chci poděkovat všem členům delegace za intenzivní práci a za obětavost. Pan Po Malin Eh, nás doprovázel eh, po většinu našeho pobytu. On je z delegace Evropské komise eh, přímo v Botswaně a také jeho spolupracovníci nám byli velice nápomocní, protože nám umožnili přístup na nejvyšší místa. Setkali jsme se s panem Malemana Aktiv pro celkový briefing a pak s dalšími Eh, velvyslanci členských zemí EU, včetně Spojeného království, Francie, eh, USA a Německa. A také jsme se setkali se zástupci Světové banky a UNDP. Všechna jména eh, lidí, se kterými jsme se setkali, budou v příloze naší písemné zprávy. Také jsme se setkali se zástupci občanské společnosti včetně zastřešující eh, organizace eh, občanské společnosti. Nevládní organizace, se kterými jsme se setkali, se zabývají právy žen, eh, genderové otázky, vzdělávání, odborové organizace se zástupci obchodních a výrobních podniků a jejich združení. S vládními představiteli jsme se setkali s místopředsedou vlády, eh, také s předsedou eh, nebo předsedkyní eh, parlamentu a opravdu přál bych i ostatním, aby viděli, jak Margaret Masher, tedy tato předsedkyně, jak, jak disciplinovaně, jak tvrdě řídí. Je to první žena, která byla zvolena za předsedkyně Botswanského parlamentu a vede si opravdu velice dobře. Také jsme se setkali s ministrem financí, ministrem pro rozvoj, ministrem zahraničních věcí Eh, a také se zástupcem SADEK. Eh, tam bylo velice zajímavé jednání o tom, jaký je potenciál eh, regionální integrace, případně regionální dezintegrace. Ze všech diskusí vzešly velice zajímavé poznatky. Bylo velice příjemné konstatovat, že nevládní organizace se zajímají o věci, mají některé obavy, které se týkají EPA, e, jsou dokonce informovány o e, směrnici o službách. A e, bylo velice zajímavé, že jsme si tím vlastně připomněli také velice vehementní diskuse, které probíhaly v našem parlamentu ve spojitosti se směrnicí Bolkestein. Dále jsme také hovořili o doložce nejvyšších výhod. Co všechno vzešlo z diskusy, které se týkají dočasné EPA? No, jde o to, že eh, si přejí, aby začala platit definitivní EPA a aby to bylo ve prospěch všech stran v Botswaně. Setkali jsme se eh, také s, národ, tedy s vedoucím představitelem eh, agentury pro eh, podporu eh, dále s agenturou, která řeší otázky AIDS a dalších eh, typů eh, pomoci potřebným lidem. Já z důvodu časových eh, to tady víceméně už uzavřu a řeknu, že to bylo opravdu velice zajímavé a z důvodu, o kterých jsem již hovořil, chci připomenout, že Botswana je vlastně v rámci Afriky země, která je v takové střední nebo středně rozvinuté pozici. Botswana vyváží hlavně diamanty a nikl a měď. A první trh, který byl postižen krizí, byl diamantový trh. Takže to mělo velký dopad na Botswanu. Teď s blížícími se svátky, se svátkem Thanksgiving a s blížícími se Vánoci a blížícími se dalšími svátky, protože překvapivě se tam také slaví čínský nový rok. A mm, to je tedy naděje, že všechny tyto svátky přece jenom trošičku eh, tuto zemi vyzdvihnou z té recese. Eh, těžba a prodej a vývoz eh, diamantů je aktivita, která vlastně tady vytváří velké finanční rezervy. a současně by měla umožnit také eh, hájit vlastní investice. Použití peněz. Třetina, třetina získaných peněz jde na vzdělávání, na školství. Eh, země, která tak velice závisí na vývozu diamantů, niklu a mědi, Eh, má velký úkol eh, diverzifikace. A diverzifikace bude právě možná díky tomu, že se bude vzdělávání a školství hodně eh, propagovat. Také se rozpočet využívá pro léčení a prevenci AIDS. Všichni ti, kteří potřebují eh, léky na AIDS, eh, z 85% tyto léky skutečně dostávají. A tento závazek eh, se projevuje také v tom, že nyní v dobách krize má Botswana 14% deficit ale oni spoléhají, že budou moci využít určité rezervy. Z 50% rezervy již byly využity, ale mají ještě další eh, značné rezervy. A prostě rezervy eh, je také třeba umět náležitě využívat. Já už budu končit a jenom řeknu, že bylo opravdu velice pozbuzi, poz, povzbudivé setkat se s politiky, kteří myslí dopředu, kteří jsou stateční, eh, kteří využívají bohatství své země ve prospěch eh, svého lidu a eh, také otázka migračních toků, například ze Zimbabwe do Botswany, ale také z Konga, ale zejména ze Zimbabwe a že i toto zvládání toků přistěhovalců, že se daří na demokratických, eh, eh, humánních eh, postupech a také zvýraznění funkce žen určitě vytvoří z Botswany rovnější, demokratičtější společnost. A ještě bych chtěl říci, že je třeba zdůraznit také otázku eh, udržení podpory eh, rozvoje, protože někdy je taková ta situace, že když se některé země začne dařit trošku lépe, tak se dárci odvrátí a směřují své Eh, finanční toky do jiných zemí. Takže já opakuji, bylo skvělé účastnit se této cesty. Děkuji všem členům eh, parlamentu, děkuji sekretariátu a bylo úžasné vidět, jak velký počet novinářů se účastnilo závěrečné tiskové konference a eh, co všechno věděli <clears throat> co věděli o EPA, o dočasných EPA a o jejich dopadech, pozitivních i negativních na celý region pane předsedo. Stejně tak jako vy, i já jsem eh, měl velké zadosti učení z této mm, delegace. Ještě předtím, než dám slovo paní Teokaros, chtěl bych říci, že na mne opravdu udělalo velký dojem to, co jste tady přednesl. Je to skutečně vynikající záznam cesty do velmi zajímavé vzorové země, země, jejíž jsme partnery. Bylo by jistě vhodné ukázat příklad Botswany i dalším, aby se tím mohli inspirovat. A teď paní Teo Karos. Ano, děkuji, pane předsedo. Opravdu to bylo naprosto paměti hodné moci se vydat na tuto cestu, což lze vysvětlit infrastrukturou, jaká nám byla poskytnuta v Botswaně, tak i tím, jak tedy celou misi vedl pan Kašman. My jsme se opravdu zabývali všemi oblastmi rozvoje, otázkou hospodářství, společnosti některé věci, které zde Michael připomněl, si zaslouží podrobnější rozbor. Například chování státu vůči lidem žijícím v buši, vnitřní imigrace, otázky zdraví, vzdělávání a tak dále. Také bych chtěla říci, že Michael Cashman byl nesmírně eh, umírněný v tom způsobu, jak věci představil, pokud jde o jeho misi a chtěla bych říci, že byl skutečně vynikajícím vedoucím všech našich diskusí že skutečně dal každému možnost, aby se svobodně vyjádřil. A také bych chtěla říci, že dnes dopoledne velmi eh, energicky hájil lidská práva. Zdůraznil, že nelze mít odlišné normy pro dodržování lidských práv v jakékoliv oblasti světa, že se zde nemohou objevovat žádné rozdíly eh, mezi zeměmi, kterým poskytujeme rozvojovou pomoc, mezi eh, kandidátskými zeměmi a dalšími státy. Já bych to chtěla zdůraznit, protože včera někteří kolegové při diskusi se smíšeným výborem pro Turecko říkali, už nechceme slyšet o kyperském problému. Teď jde skutečně o určité dvojí normy. Pokud tedy někdo už nechce mluvit o Kypru, my už zase nechceme žít v této tragické situaci na našem ostrově. Takže chci opravdu poděkovat za všechno, co si řekl o boji, který svádíme. Máte, ano, děkuji mnohokrát. Pokud už si nikdo další nepřeje vystoupit ke zprávě pana Kašmana, mám velkou čest uvítat mezi námi eh, pana předsedu vlády Stuvalu. Thank you. Vážení kolegové, mám tedy opravdu velké potěšení uvítat zde jeho excelenci pana Apizaje Jelemia, premiéra Tuvalu, který s námi přišel diskutovat o otázkách klimatických změn. Již jsme o tom jednali dnes v rámci jednání, které se týkalo Bangladeše a Malediv a opravdu to naše jednání je dnes načasováno zcela mimořádně také ve vztahu k tomu, co se teď odehrává v Kodani a co se samozřejmě velmi bytostně dotýká zemí, které mají stejně jako Tuvalu velké nesnáze v boji pokud jde o změny klimatu. Tyto země jako Tuvalu jsou skutečně zeměmi, které stojí v popředí boje proti klimatickým změnám. Bohužel víme, že některé z těchto ostrovů opravdu jednoho dne zmizí z povrchu zemského. Děkuji tedy pane premiére, že jste se mezi nás dostavil, že jste ochoten diskutovat s naším výborem o otázkách, které ovšem si vyžadují, abychom od krásných slov přešli opravdu k činům. Máte teď slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci, děkuji vám za vaše vlídná slova na uvítanou. Chtěl bych poděkovat eh, panu předsedovi i všem členům výboru, že mi dali příležitost, abych s vámi přišel dnes diskutovat. Tuvalu a Evropská unie eh, mají dohodu o partnerství již po několik let a má vláda se zavázala, že bude dále rozvíjet a ještě posilovat tento vztah. Jeden ze základních problémů který ohrožuje skutečně přežití lidského rodu, je otázka klimatických změn. Má země se opravdu zabývá tímto celosvětovým problémem a je pro něj zdrojem velkých obav, protože už v podstatě eh, trpíme už důsledky současné situace a eh, zvyšování hladiny moří. Tento dopad by mohl skutečně ohrozit i existenci samotného našeho národa. Máme tedy velké už rozdíly mezi přílivem a odlivem. Jsme obětí vyhřicí, které často opravdu zničí stromy a zničí úrodu na našich ostrovech. Mořská voda také proniká do našich zásob pitné sladké vody. Vychřice, kterým jsme vystaveni, jsou stále silnější a odnášejí sebou stromy, které nás právě mají před vychřicemi chránit a odnášejí sebou také zeminu. Zvyšování teploty mořské vody má také negativní vliv na mořský ekosystém a na naše schopnosti získávat sladkou vodu. Kromě toho máme i období sucha, které způsobuje, že nám často chybí pitná voda. Je opravdu naprosto nezbytné, aby byly zahájeny kroky pro to, abychom tuto situaci napravili. A my jsme požádali všechny země, aby eh, vyvinuli úsilí na snížení emisí. Všechny rozvinuté země by měly přijmout programy pro snižování svých emisí do roku 2017. Velké rozvinuté země ale také země, které jsou teprve kategorii zemí rozvojových by měly myslet na emise a snažit se je snižovat. Je třeba stabilizovat situaci, abychom skutečně předcházeli těm nejzávažnějším důsledkům. Je třeba, abychom od roku 2015 dokázali emise ještě více snížit. Toto celosvětové úsilí na snižování emisí by nám mělo umožnit snížit to zvyšování teploty asi o 1,5 desetin stupně. Několik akcí již bylo zahájeno v souvislosti s změnami klimatu. Jedná se především o to, že posilujeme vlastně přirozené přírodní obrané mechanismy. Máme program, který se jmenuje NAPA a Snažíme se teď plnit určité základní položky z tohoto programu. Naší prioritou je posílit právě ty naše přirozené obrané schopnosti a prostředky, abychom byli schopni naše ostrovy chránit. Za druhé, příprava na mm, katastrofy. Musíme se totiž uvědomit, že mimo jiné budou eh, v budoucnosti extrémní meteorologické jevy a ty se bezprostředně dotknou našich obyvatel a naší infrastruktury. To znamená, že i před nimi se chceme lépe chránit. Za třetí, Tuvalu sníží své vlastní emise, byť jsou e, nízké ve srovnání s jinými zeměmi. I my jsme se snažili do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Pane předsedo, já děkuji vám, Evropskému parlamentu a celé Evropské unii za velkou pomoc, e, kterou nabízíte naší oblasti. E, Děkuji vám za pomoc, kterou směřujete do nejohroženějších zemí. Děkuji i Charlesi Tenokovi za otázku, kterou směřoval na komisi a která se týkala právě financování eh, pomoci v malých, na malých ostrovech, které jsou zvlášť ohroženy eh, potenciálními dopady klimatických změn. A Odpověď komise napovídá, že 2,3 milionu dolarů eh, miliard do, do, dolarů tady bude směřováno právě eh, na tyto rozvojové projekty na těchto eh, ostrovech. Kromě toho dostanou Maledivy ještě další pomoc v rámci regionální pomoci. A díky tomu se tedy chceme postarat o udržitelnou budoucnost těchto eh, ostrovů. Význam má otázka eh, rozvojového fondu, protože pokud eh, tedy nechceme peníze z tohoto fondu investovat do prostředků, do projektů, které nebyly tak eh, nutné, tak eh, si myslím, že bychom se měli soustředit na důležitější věci. My se totiž domníváme, že naši občané chtějí v Tuvalu zůstat. My chceme bojovat za to, aby naše kultura, náš životní styl byly i nadále zachovány. Nechceme imigrační projekty. My chceme přežít na ostrově samém. Pokud je komise znepokojena tím, že pomoc pro Tuvalu není trvale udržitelná, tak eh, bych vás rád vyzval, abyste se zamysleli nad tím, že by bylo možno založit jakýsi trust um, nadaci pro ostrov Tuvalu, protože eh, to by mohlo eh, fungovat, kdybychom vložili peníze do jakéhosi fondu a tím umožnili Tuvalu eh, vyrovnat rozpočtový deficit, aniž by si tento ostrov vytvořil závislost na dárcích. Myslím si, že díky tomu by bylo a bude financováno mnoho projektů. V rámci mezinárodních dohod se počítá s tím, že každý cent eh, v tomto fondu bude eh, vlastnictvím nebo zůstane ve vlastnictví samotných dárců. Příjmy z tohoto fondu po odečtení nákladů budou předány ostrovu Tuvalu samotnému. Eh, takovýto projekt byl v roce 1987 Eh, zahájen za pomoci australského kapitálu a dneska je to více než 100 eh, milionů dolarů. Já si myslím, že díky tomuto fondu se nám podaří využít rostoucí příjmy tohoto fondu a provést část adaptačních opatření na, našim, na našem ostrově, na které již bohužel nezbydou peníze v rámci mezinárodních projektů. Děkuji vám, že jste mi umožnili tady před vámi hovořit a mám uh, tu čest, že vám budu odpovídat na vaše otázky. Děkujeme vám, pane premiére, za velmi otevřená slova. Dlouho jsem byl poslancem britského parlamentu a dlouho jsem poslancem v Evropském parlamentu, ale musím přiznat, že ještě nikdy jsem neslyšel to, co jste právě řekl vy, Eh, jako citát Komise o budoucnosti vaší země. Myslím si, že něco takového je naprosto eh, nepřípustné. Dříve, než se k tomu vyjádří Komise, předám slovo panu Kešmenovi. Děkuji. Děkuji, pane premiére. Děkujeme vám za to, že jste přijel. Abyste nám vyprávěl o dopadech změny klimatu ve vaší zemi. Někteří sice změnu klimatu popírají. Průmyslové země ho údaj, eh, údajně tuto změnu klimatu nevytvořili nebo nespůsobili, ale vy sám jste nám připomněl naléhavost celé věci, protože eh, musíme hovořit o dopadech na malé země. Musíme hovořit o dopadech klimatu právě na vás. Často hovoříme pouze o dramatických situacích. Váš příspěvek nám dnes připomněl, že ta situace je stále naléhavější a eh, že eh, je, sem spadá mnoho fenoménů. Vy jste hovořil o rostoucí hladině moří, o eh, suchu. My Nikdo tady nemůže tvrdit, že potřebuj, nepotřebujeme dobou strategie, My nepotřebujeme pouze, pouze slova, ale také akce. Potřebujeme peníze, které by byly po Kodani uvolněny. Emise samozřejmě musí být nadále snižovány, ale po vašem příspěvku přece nikdo nemůže říci, že celé em, veškeré emise by měly dosáhnout maxima až v roce 2017. Pane premiére, není eh, možno přijímat žádné argumenty, které by nás zbavovaly odpovědnosti. Musíme společně hledat řešení, protože v důsledku celosvětové finanční a ekonomické krize jsme zjistili, že existují určité země, které sice nespochybňují eh, rozvojovou pomoc, ale e, neví, jestli mají zůstat u těch 0,7 HDP. Já si myslím, že je to jinak, že bychom měli mm, investovat ještě víc prostředků, ať už hovoříme o Evropské unii nebo o jiných zemích, jiných organizacích. Myslím si, že bychom se měli posadit a o tomto diskutovat, protože nejde o příští generace, nejde o budoucí generace, ale jde o tuto generaci, jde o vaši e, malou zemi, jde o otázku přežití vašeho ostrova. Ochrana těchto ostrovních zemí je skutečně vítanou iniciativou. To, to je reálná skutečnost, reálný dopad změny klimatu a myslím si, že váš příspěvek nemohl zaznít v lepším okamžiku. Hle, co si vůbec nedokážeme představit, ale vy se budete angažovat v tom, nebo se zasazujete o to, aby se to změnilo a já vás mohu ujistit, že naše politická skupina vám v tom bude pomáhat. Nestojíte v tom sami. Děkuji. Pan Wirt. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat panu předsedovi vlády. Myslím si, že jeho vystoupení to jasně ukázalo, že bude třeba bojovat na všech frontách. Vy čelíte změnám klimatu, což sebou ponese celou řadu změn pro vaší zemi, ale také jste zdůraznil, že je třeba dosáhnout toho, aby se teplota nezvýšila a aby tady byl ten pokles o 1,5 stupně. Pak je tady otázka financování a vy jste ve svém vystoupení učinil odkaz na Evropský rozvojový fond. Myslím si, že je třeba být opravdu zde velmi eh, jasný a důrazný v tom, co budeme říkat v Kodani, protože ty peníze, které jsou potřeba na boj proti dopadu klimatických změn na rozvojové země, to budou peníze, které přijdou navíc ve vztahu k veřejné pomoci a já si tedy myslím, že tomu tak je. A nebo to naopak bude tedy staženo z prostředků, které už jsou právě dnes alokovány na rozvojovou pomoc. V každém případě by to znamenalo v podstatě určité nové nastavení té rozvojové pomoci z veřejných zdrojů, protože Jinak by bylo opravdu tragické, kdyby ty peníze, které jsou dnes k dispozici pro oblast pomoci a které jsou dnes tedy nedostatečné ve vztahu k cílům milénia, měly být vlastně ještě redukovány. Čili otázka zní, zda budete mít příležitost v Kodani se k těmto věcem vyjádřit a v podstatě tedy eh, se svým způsobem nějak postavit i k tomu, co jsem teď řekl. Thank you, Mr. Gorans. Mr. Ponga. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vystoupit vzhledem k tomu, že dnes dopoledne jsme dvakrát již hovořili o problémech a následcích klimatických změn. Šlo o problém s Bangladešem, který nám osvětlil pan předseda, a já jsem velmi rád, že jsem se dnes dopoledne dozvěděl, že následky, které má na Himaláje právě tání ledovců, že v podstatě má tedy svůj souběžný okamžik v tání které je způsobeno několika příčinami, klimatická změna plus emise a jsem nesmírně rád, že zde máme dnes zástupce eh, Tuvalu, eh, oblast, kterou znám velmi dobře, kde v podstatě dochází ke zvyšování hladiny moře, které Tuvalu stále více zaplavuje, zejména v okamžiku silného přílivu. Když se podíváme na Kiribati, Maršalovy ostrovy, Tuvalu, to jsou oblasti, které dobře známe, protože jsou to naši sousedé a protože mají problémy s klimatickými změnami, čili se připojuji k tomu, co dnes zaznělo od eh, pana předsedy vlády je skutečně třeba, abychom si uvědomili, co je tedy každodenním údělem obyvatel těchto ostrovů v Tichomoří. A pokud nebudeme schopni zajistit prostředky, aby bylo možno postavit přehrady, aby bylo možno tedy zvednout úroveň eh, hladiny těch jednotlivých vesnic bude skutečně zde ta situace velmi znepokojivá. Vezměme si těch 20 milionů obyvatelů Bangladeše, o kterých tady také byla řeč a kteří se mohou ocitnout bez přístřeší. Musíme se skutečně snažit najít prostředky pro to, aby se tito lidé neby, neocli v situaci, že by byli nuceni opouštět svou rodnou zemi a přesunovat se jinam. Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji. A teď paní Levy. Uh, thank you very much and uh, thank you very much. Děkuji. Děkuji, děkujeme vám, pane premiére, za to, že jste přijal. A také mě velmi těší, že jste zmínil nárůst teploty. skutečně by to nemělo být omezeno dvěm, dvěma stupni, ale jedním a půl stupněm Celzia. To je samozřejmě radikální požadavek. Ale musíme si uvědomit, že ohrožení, kterému čelíme, je také radikální. Změna klimatu je citelná všude. Tato změna klimatu nenastupuje postupně, protože existují ty špičkové extrémní hodnoty, které nastupují rychle. Může se stát, že e, pokud by e, teplota vzrostla o 2 stupně, tak by se všechno zhroutilo. Zrostla by hladina moří a v přírodě e, by se změnily určité věci. To znamená, že by to spustilo lavinový efekt a ten teplotní nárůst by byl ještě větší. My jako lidé bychom tu situaci již vůbec nebyli schopni zastavit. A nyní se ptejme, co potřebujeme, co musíme učinit. Potřebujeme jakési vnitřní obrácení. To neplatí pouze po, pro rozvojové země, ale taky pro nás, pro naši společnost a proto mi připadá být někdy poněkud cynické že existuje nadace, která pracuje s indexem, eh, těch, která, je, která je tedy mm, pojmenována po eh, obyvatelích té šťastnější poloviny eh, lidstva. Já si myslím, že obyvatelstvo Tuvalu mm, je v této souvislosti velmi důležité. je důležité, abyste vy pečovali o svoji zemi, abyste chránili eh, svoje přírodní zdroje. Já si myslím, že v tomto ohledu je Tuvalu jednou z nejpříkladnějších zemí na světě, protože právě vy máte nejvyšší standard eh, soužití s přírodou. Vy používáte vaše zdroje nejlepším možným způsobem. Myslím si, že byste mohli být příkladem eh, pro západní politiky z průmyslových zemí. Mohli byste jim ukázat, jak se mají chovat, jak se mají chovat vůči přírodě. Eh, děkujeme vám a doufaj, doufejme, že budete mít možnost eh, promluvit i v Kodani. A nyní má slovo Evropská komise. Pan ředitel Rera. Pan ředitel nám vysvětlí, co komise myslela tím citátem, který jsme před chvílí slyšeli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že dostaneme možnost se účastnit vaší dnešní diskuze. Rád bych poděkoval taky panu ministerskému předsedovi Stuvalu. Děkujeme mu za jeho přednášku, za jeho slova. Máme stejné obavy, pokud jde o Tichomořské ostrovy. My nehovoříme o dopadech změny klimatu, hovoříme o pouhém přežití určitých ostrovních států. Skutečnost, že eh, mnoho lidí již nemůže dosáhnout svého životního standardu, eh, zohledňují opatření, která prosazujeme. Prosazujeme i opatření, o kterých hovořil pan premiér. Naše opatření v rámci rozvojové politiky a boje proti změně klimatu jsou vždycky vedeny zásadou, že e, nejvíce budou trpět ti, kteří ten problém nejméně způsobili. A právě proto si myslím, že bychom měli být mnohem rozhodnější. Ty procesy by měly být energičtěji podporovány procesy, které v různých rozvojových zemích již, již začaly. My máme k dispozici eh, nástroje, které jsme již zostřili. V této souvislosti nás kontinuálně podporuje Evropský parlament. Nejde pouze o slovní podporu, ale jde také o podporu finanční. Musíme říci, že ty peníze nejsou směřovány do všech eh, rozvojových zemí, ale pouze do těch zemí, které jsou nejvíce postiženy a mezi ně patří i ty ostrovní státy. Nejde o to, abychom pouze odvrátili důsledky, ale jde o pouhé přežití těchto ostrovů a pr- proto velmi vítám skutečnost, že vaše země a vy, pane premiére, eh, podnikáte tolik v tomto ohledu, protože v případě jiných rozvojových zemí, zemí je to tak, že národní adaptační plány, plány pro adaptaci na eh, změnu klimatu eh, trochu pokulhávají. Je tu celá řada projektů a celé to vypadá jako eh, řít, řídké síto nebo vánoční stromeček, ale není to, ne, nemám z toho dobrý pocit. Při našich vzájemných rozhovorech jsme vždy zdůrazňovali, že potřebujeme skutečnou strategii, která by dokázala přivodit nějakou akci. To, co jste podeps- eh, popsal vy, to bychom potřebovali eh, pozorovat i v jiných zemích. A nyní se pojďme, pane premiére, podívat na ty konkrétní otázky. Víte, že je tu k dispozici velmi dobrý národní plán a vy jste tu rozvojovou pomoc soustředili do eh, vodovodů a čističek, což také patří k boji proti změně klimatu. Patří to do toho plánu. Díky podpoře, které se vám dostalo ze strany Evropského parlamentu a Aliance pro změnu klimatu, se podařilo dosáhnout toho, že podpory, které, pod, projekty, které jsme podporovali v rámci tohoto svazku, které tedy se týkaly i Malediv, eh, dobře fungovaly a budou fungovat i v roce 2010. Parlament tyto prostředky ještě navýšil a část těchto prostředků putuje i na Tuvalu a my s vámi musíme ho diskutovat o tom, jak tyto prostředky můžeme rozdělit. Rád bych podpořil vaši myšlenku, v tom smyslu, že by byl dobrý eh, jakýsi nadační fond. Skutečně si myslím, že to je dobrá myšlenka. Do tohoto fondu by mohly směřovat peníze z nejrůznějších stran. Pane premiére, při dalších jednáních s vámi uh, můžeme hovořit o dalších možnostech. Já jsem sám zvědavý, jaké další možnosti se nám tady otevřou, protože je to skutečně nejlepší způsob, jak uh, realizovat vaše koncepty a vaše strategie. Uh, Rád bych vyzdvihl ještě jednu věc, která platí pro Tichomoří. Musíme si uvědomit, že změna klimatu není mm, regionálním uh, fenoménem nebo programem. V rámci prostředků směřovaných do celého regionu AKP funguje místní spolupráce, která by měla vést k potírání důsledků změny klimatu. E, na celou oblast Tichomoří bylo vyhrazeno 8 milionů euro. A já si myslím, že v tomto případě vycházíme z toho, že by, nebo z možnosti, že by tyto peníze mohly e, být použity nebo mohly být začleněny do projekt, rozpočtu tak, aby napomohly k realizaci dalších projektů. A to se týká specificky malých ostrovních států v Pacifiku. Já si myslím, že tato strategie je dobrá. Myslím si, že tato strategie nám pomůže stabilizovat celou rozvojovou pomoc. Těším se na další rozhovory s vámi, pane premiére, s vámi a s vaší vládou, tak abychom to celé co možná nejrychleji mohli realizovat. Nicméně mi ještě jednou dovolte, abych vám poděkoval. Děkuji také parlamentu. Děkuji celé alianci pro celosvětovou eh, změnu klimatu nebo pro boj s celosvětovou změnou klimatu. Děkuji i zástupcům zemí AKP. Já si myslím, že pilotní projekty, které e, se týkají Tuvalu, znamenají nebo jsou důkazem toho, že jsme schopni dospět k dobrým výsledkům. Děkuji. 8 milionů. 8 milionů by se mělo týkat ostrovních států. Pokud jsou to pilotní projekty, tak e, potom budou další prostředky. Pochopil jsem to správně? Nebo se o to alespoň pokusíme? Samozřejmě, že do značné míry to bude záviset na eh, výsledcích jednání v Kodani a na finanční architektuře, eh, kterou eh, získáme, která bude vytvořena po jednání v Kodani. Zatím využíváme ty prostředky, které máme k dispozici nyní. Regionální dopady změny klimatu, především v Tichomoří, jsou eh, v této souvislosti velmi důležité a snažíme se je brát v úvahu a zohledňovat. Pokud jde o financování dopadu eh, nebo boje proti změně klimatu v budoucnosti, tak eh, to je stěžení záležitost. Pokud budeme mít střednědobé strategie, samozřejmě v závislosti na výsledku jednání v Kodani, tak by to nemělo být neseno pouze Evropskou unii, Evropskou komisí, ale eh, měli by se toho finančně účastnit i jiní dárci. Není možné, abychom eh, měli eh, strategii, ve které by byly pouze schromážděny jednotlivé projekty a nebylo by to nějak sladěno. Děkuji, děkuji, pane řediteli. Já si myslím, že vy jste nebyli, eh, nebyl přítomen, když jsme hovořili o změně klimatu. V každém případě jsme eh, souhlasili se právou eh, pana Lantyho v tom smyslu, že pokud podporujeme adaptaci na změnu klimatu, tak urychlujeme vývoj. Pokud se přizpůsobíme změně klimatu, tak dokonce ještě urychlíme vývoj, protože adaptace je podporována jako součást vývoje. To znamená, že tady v této souvislosti máme k dispozici i prostředky EF eh, a ty se týkají mimo jiné i malých ostrovních států. To by... Eh, nemám pravdu? Ano. Já tu nechci rozvíjet filozofické debaty, nicméně úvahy o změně klimatu by měly eh, být měly změnit náš přístup k rozvojové pomoci. Já si myslím, že rozvojová pomoc a změna klimatu spolu souvisí a že skutečně musíme zcela změnit náš přístup k rozvojové pomoci. Děkujeme, děkujeme, pane Geron. pan Zbývá tady ale ještě otázka když eh, budeme čerpat eh, z fondů eh, určených pro podporu, pro pomoc a použijeme to na boj proti klimatickým změnám, tak to si myslím, že není přijatelné. Já bych se tady chtěl opravdu apelovat na komisi a zeptat se, jak se to tedy interpretuje. Evropa musí objasnit svou pozici, než se k tomu vyjádří v Kodani. To je zásadně důležité. Chceme-li dospět k dohodě, musíme mít eh, dvojí většinu, to znamená mm, všech eh, zemí a pak zemí, které eh, produkují tyto emise. Jinak budeme spolu odpovědní za kolektivní lež. No, já nevím, jestli pan Vějera na to chce odpovědět. No, je jasné, že rozhodně nezastavíme existující programy kvůli tomu, že se financují eh, opatření v boji proti klimatu. Rozhodně by to nemělo být eh, eh, odečítáno, nemělo by to dospět do nějakých nulových či mínusových částek v každém případě financování klimatu by nemělo eh, snížit financování již běžících projektů. Děkuji. Jenom velice stručně, pane předsedo. Já jsem slyšel slova premiéra eh, Tovalu ve Stockholmu během dnů pro rozvoj. Aspoň si myslím, že se to byl vy, nebo nebyl? Nebo to byl váš kolega? Byl to někdo z Tovalu v každém případě. Tuvalu, určitě Tuvalu, A v Kodani dnes a včera se říkalo, že některé české státy EU říkají, že e, část opatření Eh, pro eh, boj proti klimatickým změnám by se mohly vzít z ODA. A my tady společně s kolegou si myslíme, že to je nepřijatelné, protože financování eh, opatření na zmírnění klimatických změn či přizpůsobení se jim ty rozhodně nemohou být brány je naprosto nepřijatelné pro mě, pro mé kolegy, aby se toto financovalo z prostředku ODA. A aby se to bralo z peněz, které prostě musíme zaplatit, neboť ten, kdo znečišťuje, ten musí platit. To je známá zásada. The polluter pays. Tady Evropská komise musí velice, velice trvat na těchto zásadách. Děkuji. Děkuji. Já jsem opravdu velice rád, že eh, jste Eh, přítomen této diskusi, protože vidíte, že my se do těchto otázek pouštíme opravdu velmi vehementně, velmi intenzivně. Pane předsedo, vážení členové rozvojového výboru, dámy a pánové, ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za tuto diskusi, Eh, ta byla pro mě velice zajímavá. My to bereme jako eh, sympatické gesto ze strany vašeho výboru, protože se díváte na mou zemi a na další země, které jsou tak velice zranitelné klimatickými změnami eh, s touto solidaritou. Děkuji všem, kdo tady hovořili. A chci také využít této příležitosti a poděkovat um, Evropské unii a um, těm, kdo v EU uh, poskytli uh, nástroj financování pro oblast vodohospodářství. Uh, toto bude uvolněno, tyto finance budou uvolněny v průběhu příštího roku a my chceme říci, že bude-li možné uvolnit ty peníze co nejdříve, tak eh, to pomůže velice eh, našim obyvatelům. Eh, pane řediteli, opravdu dopad klimatických změn je nyní a ne až zítra. Čili pokud by bylo možné ty peníze dodat co nejrychleji, velice by nám to pomohlo. A pak to, co tady říkal pan kolega o financích z ODA, zda by se eh, ty peníze měly rozdělit na část na ODA a část na boj proti klimatickým změnám. Eh, má země by chtěla navrhnout, eh, aby se prostě dali k dispozici finanční prostředky, tak jak se o tom diskutuje v Kodani. Jak se správně uvedl, jestliže ODA se rozdělí na současné projekty ODA a nové financování na přizpůsobení se klimatickým změnám, pak eh, to určitě ovlivní ten rozvoj. Ještě jednou děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste mi dali tuto příležitost. Děkuji, pane premiére. Já jsem velice rád, že jste mohl přijít mezi nás a podělit se s námi o vaše obavy a eh, lituji, že mohly vzniknout nějaká nedorozumění v odpovědi komise. To se, myslím, vyjasnilo a já bych chtěl dát tedy do zápisu tuto věc. Přeji vám hodně úspěchů v Kodani. last finish? Your last announcement is. Uh... The next meeting. Eh, příští jednání rozvojového výboru se bude konat ve Štrasburku v pondělí 14. od 19 do 20.30 hodin. Čekáme ještě na potvrzení eh, od konference předsedů, že tomu tak skutečně bude. A pak ještě ve čtvrtek 17. prosince od 9 do 10.30 se sejdeme eh, s laureáty Sacharovovy ceny z Ruska. To je společné zasedání výboru rozvojového z výbory AFET a, e a eh, droj. Dále 25. Eh, ledna se opět sejdeme v Bruselu. Děkuji vám.